Die Präsidentin! Einen schönen guten Nacht. Hezké odpoledne, vážení kolegové. Zahajuji zasedání a Pane komisaři, milí kolegové poslanci, než začneme rozpravu o bodech pořadu jednání, bych ráda oznámila všem, kteří o tom zatím neviděli, že dnes znovu tragicky ehm, došlo k neblahé události ehm, přetížené lodi nedaleko Sicílie, ehm, kde za to um, zaplatili životem stovky lidí. Bohužel jsou to záležitosti, které se neustále opakují. Máme velkou starost o vývoj událostí, budeme to i nadále sledovat a budeme se snažit zasadit o to, aby k takovým tragédiím na naší pevnině dále nedocházelo. A nyní už k zápisu. Zápis včerejšího zasedání je k dispozici. Má někdo vůči němu nějaké námitky? Pokud nikoliv, tímto je tedy zápis schválen. Mám zde ještě jedno oznámení.